zpráva Knuta Fleckensteina přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Pan poslanec eh, pochází z přístavního města, pokud vím, odkud jinut. A já mu teď dávám eh, slovo. Slovo má Knut Fleckenstein. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, od eh, počátku debat od, eh, o, o přístavním balíčku 1 před 15 lety eh, vždycky oprávněně podle mě nebyla většina v tomto parlamentu pro. Já jsem přesvědčen ale, že dnešní návrh je lepší a že s ním můžeme souhlasit, protože se značně liší od dosavadního přístavních dosavadních přístavních balíčků. Souhlas na základě e, jednání s radou je možný, protože e, e, zde se neplní přání po konkurenceschopnosti a nebylo zneužito pro tržně radikální ideologii. Tady jde především o lepší organizaci přístavu a ne konkurenci za každou cenu a, a také v případě nezbytnosti omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb. V tomto návrhu jde o posílení konkurenceschopnosti, o větší transparentnost, o autonomii přístavu, o e, lepší informování a zapojení uživatelů přístavu, o e, vážný, ale nebyrokratický e, dohled nad těmito službami. A k konkurenceschopnosti také patří, eh, že v 21. století budeme mít v přístavech dobrá eh, pracovní místa. Už by tam neměly být námezníci, námezní pracovní místa. A, ale jsou tam věci, které tady nemůžeme upravit eh, tímto předpisem. Ale ti, kteří by to mohli upravit, ty můžeme na to upozornit. Týká se to vzdělávání, výcviku, eh, modely pracovní eh, doby, které lze vytvořit k eh, umožnění lepších pracovních podmínek. Dnešní řešení umožnila komisařka Bulc oproti svým předchozím Eh, která oproti svým předchozím předchůdcům tedy eh, zvolila konstruktivnější přístup. A také jsme jednali s eh, řadou zainteresovaných stran, mm, částečně i na místě samozřejmě, nepodařilo se nám přesvědčit všechny. Britské přístavy si myslí, že vzhledem k tomu, že jsou soukromé, tak se jich to netýká. Naopak, na rozdíl od soukromých přístavů na kontinentu. Polští provozovatelé terminálu jsou proti, protože přílišná transparentnost i pro ně eh, eh, není otázkou diskusy. A evropští rejdaři jsou zcela správně eh, nadšení, protože jejich sen a o tom, jak filipínští námořníci do budoucna budou sami vykládat a nakládat v evropských přístavech své lodi, se tímto rozplývá. Pokud plénum eh, eh, včera, eh, tedy zítra rozhodne, tak začneme rychle vyjednávat s radou. Úspěch bude dosažen, ovšem pouze pokud se rada po pohne a pokud se komisařce Vestager podaří přijít s dobrým kompromisem k blokové výjimce, pokud jde o státní pomoc přístavům. I o tom se bude intenzivně jednat. Všem stínovým zpravodajům bych rád poděkoval za konstruktivní spolupráci. Paní komisařce bych rád poděkovat eh, za její pragmatický přístup k věci a eh, všem zainteresovaným stranám také eh, děkuji, protože bylo vidět, že je tady vůle dospět k dobrému výsledku. Já vím, že se nepodaří uspokojit všechny, ale tuto zprávu dnes předkládám eh, vzhledem k pevnému přesvědčení o tom, že se jedná o eh, dobrý kompromis a eh, prosím o jeho zítřejší přijetí. Děkuji, pane poslanče, a nyní za Evropskou komisi paní komisařka Violeta Bulc. Máte slovo. President. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, komise vítá zprávu, kterou dnes projednáváme. Chtěla bych upřímně poděkovat panu zpravodaji Fleckensteinovi za důležitou práci zaměřenou na budoucnost, kterou vykonal. Také bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a rovněž výboru pro dopravu za kvalitní zprávu. Nařízení o přístavních službách představuje velmi důležitý díl eh, evropské dopravní politiky, který by měl zajistit další modernizaci přístavů. Víte, jak klíčové přístavy jsou pro dopravní služby a pro naši ekonomiku. Jsou to brány do Evropy pro celý svět, poskytují zaměstnanost přímo v přístavech, ale také v souvisejících sektorech. Jsou to důležitá klíčová místa pro lodní dopravu, kterou musíme rovněž podporovat jako součást dekarbonizační strategie. Krátce řečeno, přístavy představují velmi důležitá aktiva, která si musíme chránit a podporovat to je to, na co je toto zařízení, nařízení zaměřeno a je to jedna z důležitých priorit Komise pro rok 2016. Nařízení by mělo zajistit transparentnost, pokud je o užívání veřejných prostředků v přístavech. Musíme zajistit rovné podmínky pro evropské přístavy, přičemž řada z nich dostává významnou podporu z veřejných národních i evropských zdrojů. Finanční transparentnost je v této souvislosti klíčová. Finanční transparentnost nám rovněž umožní zjednodušit uplatňování pravidel pro státní podporu. Komise pracuje na o obecném eh, nařízení pro blokové výjimky, které by se věnovalo právě používání státní podpory v těch kritických případech, kdy je potřeba zajistit rovné podmínky pro všechny. První návrh byl dnes předložen, dnes zveřejněn pro konzultace, takže dnes se rozběhly konzultace s veřejností. Nařízení pro přístavní služby by mělo představovat důležitý vstup pro tuto práci, samozřejmě za předpokladu, že dostane vaši podporu. Nařízení o přístavních službách rovněž přinese větší jasnost, pokud jde o výběrová řízení, mělo by pomoci změnit stávající nejasnou, nej, eh, nepřehlednou situaci, kdy Eh, o tomto nerozhodují zákonodárci, ale je to definováno případ od případu na základě soudního, rozhodnutí soudního dvora. Přijetí tohoto nařízení by tedy mělo zajistit větší právní jistotu a stabilitu jak pro pracovníky v přístavech, tak i pro investory. Nařízení je rovněž důležité pro naši strategii v oblasti dekarbonizace, která po konferenci COP21 je pro nás ještě více důležitá. Takže eh, když chceme, aby přístavy byly více atraktivní, tak to by mělo na pomoci právě uvolnění eh, našich dálnic a tak dále. Potřebujeme rovněž zajistit diverzifikaci námořních cest a podpořit i dopravu po moři na kratší vzdálenosti. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Zpráva dostala širokou podporu ve výboru pro dopravu. Všechny hlavní organizace zastupující dopravní sektory také podporují odborové svazy, eh, provozovatele přístavů, poskytovatele služeb. Já bych chtěla zdůraznit, že Evropská komise plně podporuje sociální dialog a také lepší odbornou přípravu a bezpečnost pro pracovníky. Rovněž bych chtěla zdůraznit, že toto nařízení nenutí, nevnucuje ten přístup one size fits all, tedy jedno, jeden přístup schodný pro všechny. Jsme si vědomi těch rozdílů a návrh nařízení to plně respektuje. Je v souladu s různými typy organizací, včetně mm, soukromých přístavů. Rozhodně nevnucujeme jeden model. Vy budete hlasovat zítra, a aby byl zahájen trialog a to je naprosto zásadní. Je to zásadní proto, aby byl dosažen dalšího pokroku u této důležité legislativy. Rada už v roce 2014 přijala obecný přístup. To byl jeden z velkých úspěchů italského předsednictví. Nyní je čas, aby parlament začal vyjednávat s radou a dokončil tento důležitý akt. Holandské předsednictví má velký zájem na tom, aby toto bylo dotaženo do konce ještě před létem. Já tedy apeluji na vás na všechny, abyste tuto příležitost nepromarnili. Děkuji. Voilà, thank you. Now... Děkuji. Nyní zástupci politických skupin na, za EPP Elizabeth Vozenberg, Briony. Děkuji vám. Pane komisaři, kolegové, přístavy jsou jednou z velkých hnacích sil bohatství a blahobytu v Evropě i ve světě. Obrovské objemy obchody, obchodu 32 vnitřního obchodu jde právě moře, přes moře. Takže toto nařízení, o kterém se má hlasovat, má zlepšit celkovou kvalitu přístavních služeb prostřednictvím jejich modernizace. Musíme být více konkurenceschopní, musíme snížit právní nejistotu a zvýšit transparentnost. Program tohoto druhu nám umožní zajistit, aby přístavy fungovaly skutečně transparentně, abychom tak eh, povzbudili evropskou ekonomiku, a to obzvlášť teď v krizové eh, době. A kromě toho se tím zvýší také volná soutěž, eh, konkurence mezi přístavy Evropské unie uvnitř, ale také mezi přístavy Evropské unie a přístavy třetích států tím, že omezíme administrativní zátěž. Je to výraz společného zájmu členských států a posílení vnitřního trhu. Akceptujete modrou kartu od paní Grapiny? Yes. Okay. Prosím. Děkuji vám. I já si nesmírně cením této zprávy, eh, jak nám řek, řekla i paní komisařka, ale mám takovou eh, konkrétní otázku po vašem projevu. Rozdíl mezi tím, co navrhla komise a co navrhují zpravodajové, souvisí právě s těmi eh, poplatky přístavními. Myslíte si, že je nyní zpráva dobře nastavená, kdy se tu odstraňuje návrh komise, aby existoval ten výbor, eh, kde budou zástupci operátorů, nebo aby si to prostě stanovili um, přístavy úplně sami?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 tento aspekt je e, ošetřen v textu prostřednictvím vyvážených pozměňovacích návrhů, které předložily e, jednotlivé politické skupiny. Děkuji a nyní paní Anderson na dvě minuty. Děkuji. Máme 300 e, přístavů v naší síti a to ještě nechám stranou ty úplně nejmenší 3 miliony pracovních míst na tom přímo a na nich přímo a nepřímo závisí. Čili existuje obrovská rozmanitost a vzhledem k tomu bychom měli regulovat pouze velmi opatrně. A to, co říkám, neříkám za SAD, ale já a e, další laboristé nejsme proti postupným opatřením, přístavům, které by mohly zlepšit standardy celé Evropě i jinde, zlepšit podmínky pracujících, životního prostředí a vytvořit lepší rámec. Ale problém je, že navzdory velkému úsilí našich zpravodajů, i když se to pozmění, eh, tak to stále ještě nedosahuje těch cílů, které zmiňuji. Jsou tam dobrá ustanovení o školení, o osvědčených eh, postupech, o minimálních požadavcích eh, zakázkových řízení, ale nestačí to ještě. Je to příklad eh, dvojích standardů. Například ustanovení eh, o poplacích nepochybně i tak budou představovat ještě pro přístavy velkou administrativní zátěž a nedávají dostatečnou právní jistotu, právní jasnost. Stále si člověk ještě klade otázku, co to vlastně znamenají. znamená a není to doloženo konkrétními důkazy. Jsou tu velké problémy se zprávou poplatků a e, kromě toho eh, není eh, žádný aktualizované, žádné aktualizované vyhodnocení dopadů od roku 2012 při, navzdory nové meziinstituční dohodě o lepší legislativě. Právo odboru nastávku není zatím dostatečně chráněno v článku 8 a článek 10 neumožňuje, neřeší uspokojivým způsobem eh, povinný, povinné převody zaměstnanců. Takže jsou tu ještě věci, které tam chybí. Ehm, také například nemusí přístavy konzultovat environmentální experty. Takže prosím, eh, zamítněte eh, návrh komise. Um, uh, Děkuji. Akceptujete modrou kartu od pana Liberackého? Ano, na, s velkým potěšením, prosím. Thank you very much, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní Anderson, vy jste zmínila, že máte pochybnosti, pokud je o sociální otázky. Do jaké míry nejste spokojena s tím sociálním balíčkem eh, v tomto aktu komise? A potom hovoříte tady o evropské přidané hodnotě. Můžete to také rozvést? Thank you for that. Děkuji. Ano, pokud je o ty sociální aspekty, tak určitě toho tady mohlo být dosaženo mnohem více v rámci těch jednotlivých článků, tak aby posílili takové věci, jako je třeba sociální dialog, mohl být zmíněn sociální dialog a subjekty, které jsou účastní sociálního dialogu, si sice myslí, že to mohlo být ještě horší, ale přesto nejsou příliš spokojené. A když se podíváte na jejich předchozí stanoviska, co chtěli, tak tohle to není to, co oni chtěli. A eh, klidně by se bez toho obešli. Čili tady panují skutečně reálné obavy. A pokud je o evropskou přidanou hodnotu, tak ano, alespoň tady o těch věcech hovoříme a zvyšujeme tím povědomí, ale to je asi tak všechno. Děkuji. A za EKR pan poslanec Petr van Dalen. Máte slovo. Voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Za prvé eh, skládám eh, kompliment eh, zpravodaji Fleckensteinovi. Opravdu se do toho pustil s vervou nesl kůži na trh AVP, ALDE, EKR se spravodajem dosáhlo vynikajícího výsledku. No, chci říct následující věcí. Za prvé, méně byrokracie a méně sociální zátěže pro uh, přístavy. Uh, samozřejmě je tady uh, celá řada uh, předpisů v sociální oblasti, například, aby uh, vzdělávali přístavy uh, pracovníky. Uh, ale eh, u spousty případů to tak nemusí být a to je eh, dobře. Za druhé, eh, přístavy si sami určí, jak mají být organizované. Povinný přístup na trh už není povinností a přístavní podniky si budou moci u, správně u, určovat tak, jak mají být organizované situace. V Rotterdamu je odlišná od Vigy. A, takže tohle všechno je a, e, dobře. Potom je tady za třetí výjimka pro a, e, soukromé přístavy. Dali jsme a, e, zejména pozor na situaci anglických soukromých a, přístavů. A teď jsou tady zvláštní přístavy, jako je například zavlékání a, lodí a, z moře žádné složité povolovací procedury, takže to také je velmi pěkné. Někdo eh, tvrdí, eh, že by se to mělo odmítnout, eh, a to by bylo ale hloupé, ale protože potom komisařka Vestager by nemohla roztáhnout blokovou výjimku také na přístavy. A tím by se otevřela tak trochu pandořená skřínka, čili všechno to bylo uh, velmi dobře vyvážené a já vyzývám všechny i ve své vlastní frakci, aby toto opravdu podpořili. Děkuji za Alde, paní Gesine Meissner. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji uh, paní komisařko a také Knukovi Fleckensteinovi děkuji především. Eh, přístavy v Evropě se liší, toho jsme si všimli a proto je opravdu velice těžké dát eh, je všechny do jednoho balíčku. Tohle je třetí pokus a doufám, že to tentokrát opravdu vyjde. Je docela pěkné, že hovořím po SAD a EKR. Už jsme viděli, jak odlišné ty pozice jsou mezi námi. A o tolik jsme se přeli. SAD říká, že je to málo sociální eh, příliš se tam málo dbá o práva pracujících. EKR e, říká, že je to tak trochu moc, a já myslím, že to ukazuje, že pan zpravodaj opravdu dosáhl velmi dobrého kompromisu. Samozřejmě u kompromisu nikdo nebude nikdy stoprocentně spokojený. Ani u nás liberálů nejsou někteří nadšení, protože jsou tam výjimky, které vypadnou z toho eh, nařízení. A sice pro některé služby jsou tam eh, překladiště vyňatá, eh, lodivodi vodi jsou vyňatí a tak dále. Eh, jsou tam další eh, výjimky pro jiné eh, služby, a, a, ale je to každopádně pokrok. A pro mě je jedna věc důležitá. Samozřejmě dopředu už vyšly tiskové zprávy a jak provozovatele přístavu, tak odbory přístavní jsou pro a žádají nás, abychom to tady schválili a mohli jsme dále vyjednávat. Přístavy jsou nesmírně důležité pro Evropu a pro budoucí zbožové toky. My chceme opravdu, aby to pokračovalo a chceme jednotné předpisy, transparentnost ohledně finančních toků, v některých oblastech trochu více konkurence, ale také velmi dobré podmínky pro pracující a také podněty pro to, aby investoři mohli do přístavu investovat. To je všechno zajištěné a vím, že to bylo poměrně obtížné, protože to, co eh, eh, eh, nejdřív k náblhu komise nebylo, tam zpravodaj zařadil a já si myslím, že bychom měli povzbudit ty, kteří chtějí být proti, že všechno tam prostě dostat nemůžeme a to, co teď máme na stole, je v zájmu evropských přístavů. Děkuji. A nyní za NGL. Děkuji. Ano, je dobře, že se nám podařilo eh, vytvořit tady specifický pracovní rámec. Ten rozsah byl eh, omezen na organizaci um, a transparentnost finančních transakcí. A neřešil deregulaci um, pracovních vztahů a odbory pomohly naší práci, podpořili nás. Podařilo se nám dospět k návrhu, který se liší od původního návrhu komise. A myslím si, že v konečném důsledku je tam dobrá eh, úroveň ochrany pracujících z hlediska bezpečnosti a eh, jsou, počítá se se školením a jsou, tu, jsou tam bariéry proti dalším útokům na pracovní podmínky. Řeší se také u, u, environmentální udržitelnost eh, přístavních služeb. Takže já chci poděkovat za tuto zprávu a doporučuji, abychom hlasovali unblock eh, k, ohledně našich kompromisních návrhů, abychom panu Fleckensteinovi dali silný mandát pro vyjednávání s radou a komisí. Členské státy teď musí ukázat, že jsou připraveny vzít si za své silná opatření proti sociálnímu dumpingu a zajistit dobré pracovní podmínky v našich přístavech. Děkuji. Děkuji, jak akceptujete modrou kartu od paní Anderson. Paní Anderson. Děkuji. Já chápu, co myslíte tím, že plná liberalizace už tady není. Ale i tak jsou tu velmi podrobná pravidla eh, ohledně různých eh, smluv a eh, povinností veřejných eh, služeb. Ale myslíte si, že předkládá to jenom jako eh, transparentnost může být v tomto případě trošku zavádějící? No, já se nedomnívám, že by tu byla nějaká snaha um, parlament klamat. Já se na to dívám tak, že jsou tu některé aspekty, které jsou lepší, některé méně, ale musíme mít důstojný kompromis, který bude v konečném důsledku chránit práva pracujících. Děkuji za zelené. Keith Taylor. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. po takových dvou poněkud okázalých pokusech liberalizovat poskytování přístavních služeb komise poměrně rozmělnila svoje ambice ve snaze vytvořit konečně sektorovou legislativu, která tedy se bude týkat této oblasti. Ale přesto tato nařízení týkající se přístavních služeb opět nedokáže reagovat na ty hlavní problémy v evropských přístavech. Je zřejmé, že námořní doprava, pro kterou jsou přístavy zásadní, je velmi důležitá, když se snažíme zajistit udržitelnost v sektoru dopravy. Politický cíl zelených je zakotvit eh, politiku přístavů do té širší dopravní politiky, která bude bezpečná, sociálně zaměřená a bude dodržovat náležité environmentální standardy, která podpoří přeshraniční spolupráci a koordinaci, která je potřebná a také eh, bude nést příslušné náklady. Samozřejmě, o tom není pochyb, že veřejné prostředky musí být transparentní a my nemůžeme hovořit o přístavních službách, aniž bychom ignorovali ty veřejné prostředky, které do přístavu proudí a které jsou zásadní pro jejich infrastrukturu a eh, fungování. Nařízení o přístavních službách by mohlo usnadnit některé z těchto věcí, ale bohužel to vypadá, že opět selhalo a nedokázalo naplnit cíle dosažení e, více udržitelné a propojené dopravní sítě. Pokud jde o finanční transparentnost, tak tady je jedna důležitá věc, a to sice, že tady není zajištěna ta tolik potřebná právní jistota pro tento sektor s ohledem na výraznou vazbu mezi finanční transparentností a pravidly komise pro státní podporu a blokové výjimky. S ohledem na to by oba návrhy měly být přece vyvíjeny paralelně. Tato iniciativa byla poprvé ohlášena již nějakých 11 let zpátky a nyní komise říká, že se pokusí přijmout pravidla pro státní podporu ještě dříve než v roce 2017. To je frustrující, ale nepřekvapuje nás to. E, jestliže Evropský parlament přijme tuto zprávu, tak musí být připraven, že bude čelit velké kritice, protože vytvoří závaznou legislativu, která ovšem jenom ve velmi malé míře bude řešit cokoliv důležitého. Tato legislativa je tedy nedokončená, není efektivní a já apeluji na poslance, aby při zítřejším hlasování tuto zprávu zamítli. Děkuji. Děkuji. Pane Taylore, přijmete modrou kartu od paní Kilton Darling? Samozřejmě. Děkuji mnohokrát, pane Taylore. Budete se mnou souhlasit v tom, že tento balíček eh, třeba, že představuje vylepšení, tak představuje stejná nebezpečí, které, které byly v těch návrzích, které parlament velkou většinou zamítl už v roce 2006, přináší zbytečnou administrativní zátěž pro naše přístavy a nezajišťuje náležitou ochranu základních práv ani bezpečnosti práce. Ano, myslím, že máte naprostou pravdu ve vašich výrocích. A není překvapení, že parlament už tento návrh či něco podobného zamítl dokonce dvakrát. E, tady není vůbec, jsou zohledněny nějaké environmentální požadavky, ani posuzování dopadu na životní prostředky a prostředí a tak dále a tak dále. To všechno vypadlo, to všechno bylo vyškrtnuto a je to tedy zmařená snaha, zmařený pokus kdy se snažíme mm, parlamentu vnutit jenom další nešťastnou verzi stejné věci. A proto bychom měli opět jasně říci ne. Děkuji. A za EFD má slovo paní poslankyně Jill Seimer. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Nařízení pro přístavní služby není ve Spojeném království ani vítáno, ani požadováno. Na rozdíl od většiny kontinentální Evropy, e, britské přístavy jsou poměrně konkurenceschopné a e, fungují za přispění soukromého sektoru. Evropa už se o tuto regulaci pokusila neúspěšně dvakrát a toto je třetí pokus. V Británii je většina přístavů v soukromých rukou a tudíž to není na EU, aby regulovala evropské přístavy. Referendum o Brexitu se koná 23. června, kde se britští občané vyjádří pro odchod z EU a tudíž také zavrhnou všechnu tuto zbytečnou legislativu budeme, tak využijeme tuto příležitost, abychom si znovu vzali naši svobodu a abychom si soukromně sami eh, provozovali naše podniky a vydali se cestou směrem k prosperitě. Tady toto nařízení bude více škodlivé a Británie určitě na tom bude lépe, když se jí to týkat nebude. Děkuji. Za ENF má slovo paní poslankyně Marin Christine Arnautu. Děkuji vám. Pane předsedo, liberalizace přístavních služeb je už dlouhodobá záležitost, o kterou jsme se dlouho eh, pokoušeli, už byly dvě neúspěchy po roce 2000 a teď to zkoušíme do třetice. Návrh komise je však nepřijatelný. Na jedné straně je to snaha o uniformizaci velkých přístavů, které jsou přitom organizovány jinak a brání se eh, tady členským státům a operátorům vycházet z vlastních zkušeností a pod záminkou konkurenceschopnosti a přilákání více investic se to klade důraz na nutnost liberalizovat některé služby, což bude mít negativní dopady, že to zabrání členským státům žádat, aby některé e, věci se e, děly pod národní vlajkou z bezpečnostních a jiných důvodů. Takže je pak možné, že tam budou Eh, pracovat nedostatečně placení zaměstnanci, nedostatečně chráněný, to není žádoucí. Ta, tento nástroj bude jenom prázdnou skořápkou. Nevím, proč se za každou cenu snažíte privatizovat a liberalizovat. Skoupí to postupně cizinci, jako se to skalo? v případě řeckého um, přístavu, který koupilo Kostko. Děkuji. A nyní pan poslanec Marinescu. Minuta a půl. Skvěle jste to řekl rumunsky, pane předsedo, pane tato téma je e, téma, o kterém se stále ještě výrazně debatuje a e, panují různé názory. Ovšem myslím, že se blížíme povzbudivému kompromisu, vytvoří se tak pracovní místo, místa, vzroste konkurenceschopnost v tomto důležitém sektoru, který e, představují přístavy. Stabilizují se také poplatky, a e, služby by měly být lepší za lepší ceny. Zajistí se rovné podmínky pro všechny aktéry a budeme mít také prostředky, jak bojovat s nelegální státní pomocí. Bude to platit e, na všechny přístavy, včetně přístavy TNT e, a přístavy malé mají dostatečnou flexibilitu na to, aby se vyhnuli byrokracie a nadměrným nákladům. Ekonomická situace a konkurence v tomto eh, eh, sektoru je důležitá v tomto sektoru, o kterém se jedná už deset let a snad se nám podaří dospět nakonec prostřed, ke kompromisu ohledně některých kontroverzních návrhů. Děkuji ti, děkuji a e, ny, pane Marinesku a nyní Ismail Ertuk. No, děkuji, pane předsedo, vážné kolegyně a kolegové a paní komisařko. A dříve bych rád poděkoval a panu zpravodaji Fleckensteinovi za obtížnou práci, kterou odvedl kterou má za sebou. Eh, nesmím zapomínat, eh, že eh, tady jednáme o návrh Evropské komise z takzvané Kalasovy éry, která měla za cíl turboliberalizaci ve všech možných oblastech. O to bylo obtížnější dosáhnout nějakého kompromisu a jak už to jméno říká, kompromis není stoprocentně to, co si každý přeje, ale přesto musíme být připraveni uzavírat kompromisy. Pokud se podíváme na tenhle dokument, který dnes projednáváme, tak Eh, vidíme, že nucená liberalizace, která eh, v tom původním eh, přístupu komise byla obsažena, už tam není, bylo jí zabráněno. Přístavy si teď mohou sami rozhodnout, jak budou chtít nabízet přístavní služby. Co pro mě osobně bylo hlavním argumentem Nakonec eh, také, abych eh, byl pro, jsou takzvané minimální požadavky, eh, které pan zpravodaj vyjednat. Minimální požadavky například při uznávání takzvané nebo stažení značky dobrého přístavu při nedodržování sociálních podmínek. Jsou to zisky, které se nám nepodařilo dosáhnout ve všech, v řadě dalších oblastí. Pokud jde o zásluhy nebo o výsledky, pokud jde o transparentnost, tak si myslím, že tohle všechno můžeme schrnout a říci, že mohli to tak eh, říci, že sklenice je spůli plná a ne spůli prázdná. A proto je zcela v pořádku, když budeme hlasovat pro. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, paní Foster na dvě minuty, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Za prvé opravdu eh, děkuji panu Fleckensteinovi eh, za jeho tvrdou, vytrvalou práci na téhle otázce, ale bohužel si nemyslím, že ty změny jsou dostatečně daleko sahlé. Konzervativní vláda v roce 1991 začala proces privatizace přístavů ve Velké Británii. A proto já nepodpořím nic, co by ohrozilo úspěch, který to přineslo britské ekonomice a Eh, pokud jde o růst a nárůst pracovních příležitostí. A jako předřečník bych chtěla říci, že tady nemáme tisíce Filipínců, kteří by nám eh, vykládali a nakládali lodě. Jak konzervativci, eh, tak polští kolegové a další budou eh, pro odmítnutí návrhu komise. Myslíme si, že konkurence mezi přístavy spíše než eh, preskriptivní nařizování přístavům je lepším faktorem dosahujícím k dosažení úspěchu. Návrh komise je příliš byrokratický a dobře nezapadá do našich britsk, našeho britského systému privatizovaných přístavů. Když vítáme určité zlepšení v stanovisku výboru, sektoru. Vím, eh, že eh, naše eh, přístavy i odbory jsou proti stávajícímu návrhu. Stále by zde mohl být zaveden poplatek za otevřený přístav a zavedení veřejné služby a přesto naše přístavy nebudou povinně vyňaty. Sociální ustanovení navržená zpravodajem by ještě dále vylepšil eh, stávající evropské předpisy eh, při převodu zaměstnanců mezi eh, poskytovateli. A také se nám nezamlouvá, že kompromisní balíček neobsahuje menší přístavy, pokud jde o Eh, otevření eh, přístavu. Proto já jsem předložil eh, návrhy, které by vyňaly malé přístavy z působnosti tohoto předpisu a ještě několik dalších bodů. A potom také jeden pozměňovací návrh, který by měl vyjmout všechny soukromé přístavy z tohoto předpisu. Doufám, že tyto pozměňovací návrhy projdou, i když nejraději bych celý předpis odmítla celý. Děkuji a nyní pan Telička. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, paní komisařko, pane Frankensteine. Někteří kolegové říkali, že nejsou úplně spokojení. No, já také ne. A, a řada z nás předpokládám není. Otázkou je, jaké eh, možnosti tady máme. Jasně víme, že potřebujeme lepší přístup do přístavu, lepší zprávu a pro mě to znamená, že potřebujeme lepší organizaci. Otázkou také je, jestli eh, pro, eh, po nějakou další dobu bychom měli eh, žádat o to, aby veřejní soukromí akcionáři museli trvat v nejistotě. Já si myslím, že je na čase předložit tento návrh k jednávání a doladit jej během vyjednávání. Pane předsedající, nikdy méně je více a proto bych Eh, eh, ukončil svoji řečnickou dobu pět minut dříve mm, a předal slovo zpátky. Uh, Mr. Talička, I'm sorry. Eh, pane Taličko, přijmete modrou kartu od paní Meissner? Paní Meissner. Tak eh, je, teď jsem uvedla kolegu do rozpaku, protože už odcházel. Milý kolego eh, Teličko, Teď uh, jste ušetřil pět sekund, ale mám otázku. Ono se tady říkalo, že je tady příliš málo transparentnosti, příliš málo flexibility je uh, tady možné pro členské státy, že se také nedostatečně dbá uh, specifik přístavu, ani že se to neudělalo dost uh, pro soukromé rozhodování soukromých přístavů. Jak uh, to vidíte vy? Je tam opravdu příliš málo flexibility a příliš málo transparentnosti pro všechny tyhle skupiny? Gizine to asi udělala schválně, protože ona dobře ví, že já už e, jdu pozdě na jinou schůzi, ale já musím říct, že tohle je zlepšení. A právě do této míry jsem pro. Ovšem otázkou je, co je dostatečné. A jsem si jistý, že některé ty prvky je e, ještě třeba řešit. A pokud se opravdu e, budeme snažit, tak se nám to podaří. Eh, já si myslím, eh, že je tam ještě řada problémů, ale ten úspěch oproti dosavadním výsledkům je opravdu hmatatelný a proto jsem připraven eh, zvednout ruku pro vyjednání tohoto stávajícího návrhu. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Maria Kivonen na minutu, musím. Děkuji vám, pane předsedo tato diskuze o tomto nařízení mm, je tak trošku národně zabarvená. E, takže já to budu také popisovat z finské perspektivy. Ve Finsku přístavní mm, odvětví bylo e, vystaveno dosti velkým e, tlakům. V roce 2013 byly přeměněny přístavy v, ve společnosti s ručením omezením a nařízení a jeho požadavky pro nás ve Finsku nejsou ničím novým, ničím zvláštním. Mně se zdá být důležité, aby existoval jednotný regulační rámec, pokud jde o organizaci přístavních služeb a transparentnost veřejných investic. Možná, že to nařízení není zcela dokonalé, jsou tu možná ještě určité nedostatky, ale pro, z mého hlediska je to dost dobré. Děkuji eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům za skvělou práci a eh, doufám, že parlament návrh zítra podpoří, chla, zůsta, udrží si chladnou hlavu. A nyní paní Karima Deli. Minuta a půl, prosím. Paní komisařko, drazí kolegové, tak a po třetice, do třetice všeho dobrého nebo zlého se tady snaží komise znovu eh, vnutit eh, liberalizaci. Ale nelžete nám. Znovu jde o konkurenci mezi různými službami eh, a to i přesto, že se ty přístavy mezi sebou eh, liší. Když se podíváme eh, na to, co funguje třeba v Rotterdamu a v Antwerpách, nemusí fungovat v Lávru. Vůbec se tu prostě nebere eh, v potaz specifičnost. Uniformně se tady vnucuje jedno řešení a to Eh, na úkor mm, zájmu pracujících, na úkor environmentálních požadavků. Eh, je potřeba chránit také pracující. A tohle všechno je teď ve vašem návrhu ohroženo, protože většina přístavů eh, se vlastně eh, nenachází ve stavu liberalizace, musí se naopak vyjasnit některé eh, otázky ohledně eh, státní pomoci. I když některé výjimky té liberalizace byly, byly dány v jednáním, tak se tu nenechává dostatek prostoru pro skutečný pokrok. A za těchto okolností nemůžeme nežli hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji vám, paní Deli. A nyní Rosa D'Amato. Prosím. Děkuji. Děkuji. Vypadá to, že tato zpráva bere v potaz rozdíly mezi evropskými přístavy. Asi nejdůležitější je aspekt eh, potlačení těch opatření, které budou regulovat přístup k přístavním službám. Tady toto je něco, co by mělo zůstat v gesci členských států. Není možné nutit jedno legislativní řešení pro všechny evropské přístavy s ohledem na jejich velké rozdíly. Je důležité zajistit autonomii, stanovit transparentní pravidla a také zvýšit konkurenceschopnost našich přístavů ehm, třeba, že tady došlo k různým změnám, tak tady toto je velmi důležitý rozdíl, který by měl podpořit přístavní strategii a také ji obohatit o sociální rozměry. Je potřeba zde více zahrnout jednotlivé sociální partnery. Sociální dialog by měl sehrávat důležitou úlohu a chránit nejistá pracovní místa. To je problém zejména na jihu Evropy. Budeme ze všech sil se snažit o to, aby tady byly podpořena sociální pravidla a také zajištěna finanční eh, spravedlnost a aby toto všechno zůstalo v textu řečnice je přerušeno. Děkuji kolegové. A slovo má pan Grandes Pascual na minutu a půl, prosím. Gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Přístavy představují velmi důležitý aspekt aspekt při vytváření efektivních transevropských sítí, které by měly sloužit evropským občanům a evropskému průmyslu. Evropská komise si je tohoto vědoma a právě proto již dvakrát se snažila o tuto legislativu a nyní tady máme třetí pokus o vylepšení fungování našich přístavů. Cílem mělo být zvýšit tedy konkurenceschopnost, spravedlnost, eh, finanční transparentnost, efektivitu, ale bohužel tady toto bylo přetransformováno do něčeho, co je plné různých výjimek, je to nejasné, zamlžené a je to zcela odtržené od realitiky logistického řetězce. A to je právě důvod, proč případě, eh, nebo respektive v případě Španělska přístavy jsou součástí veřejného sektoru a Tudíž není možné jasně stanovovat pravidla prostřednictvím vyjednávání se soukromými partnery, se soukromými provozovateli, protože právě takové jednání by jenom zvyšovalo míru nejasnosti. Tudíž eh, my ve Španělsku budeme hlasovat proti této zprávě, protože jde proti veřejnému zájmu a neošetřuje naše potřeby. A to je nám velice líto. Vážený pane zpravodaji, vážená pan, eh, komise, eh, není to, že by tady byl nedostatek ambicí. Právě naopak, budeme muset toto zatím považovat za nedořešenou, neúplnou věc, která bude potřeba ještě vylepšit. A děkuji. A slovo má kolego, kolegyně. Jak... Takže hodně jsme eh, na tomto tématu slyšeli, ale po těchto eh, slovech se panu Fleckensteinovi podařilo vypracovat eh, text, pro který jsme připraveni hlasovat. Je to plod dlouhého vyjednávání, se dospělo ke kompromisům, které radikálně transformovaly původní ultraliberální návrh komise. Já sam, sama s dalšími kolegy jsem hodně pracovala na pozměňovacích návrzích a jsem ráda, že pan Fleckenstein jich eh, velkou část eh, přijal. Je tu eh, například pravidlo národní vlajky pro některé služby, které což zlepšuje situaci těch přístavů, které již to, to praktikují. Takže jde to směrem k více sociální Evropě. Transparentnost finančního charakteru je rovněž důležitou součástí textu což umožňuje lepší konkurenci a spravedlivější konkurenci, přičemž menší či zranitelné přístavy nebudou mít tak velkou zátěž jako ty větší, aby se omezila byrokracie. Text nabízí také sociální záruky pro nás, socialisty, a přitom dává státům manévrovací prostor k tomu, aby si chovali národní specificity. Čili je tu velká rozmanitost přístavů, přístavů a e, nemůžeme e, samozřejmě všem vnutit jenom jeden standard. Aktuální stav je uspokojivý, e, rozhodně by neměl být poté poškozen v rámci trialogu. Takže je důležité, aby parlament měl co nejsilnější Eh, pozici. To znamená, aby hlasování bylo co nejjednomyslnější, protože zítra budeme hlasovat pro text, který bude základem trialogu. Nesmí to být text za každou cenu, ale dobrý text, eh, dobrý návrh a to se povede jedině, když najdeme dohodu s radou a komisí. Pokud to nebude uspokojivé, tak může parlament využít svého práva spolurozhodování a celý návrh odmítnout. Děkuji. A nyní má slovo paní Bilbao Barandejka na minutu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Efektivita evropských přístavů je naprosto zásadní a proto podporujeme tady tuto zprávu, která podporuje efektivitu a autonomii, která by měla být zvýšena. Tímto by měla být zvýšena efektivita, konkurenceschopnost a také zajištěna rovnost pro všechny a tím by také byly lépe ochráněna práva uživatelů a mělo by být zajištěno, že některé typy služeb, pan předseda říká řečnici, aby zpomalila, eh, a měli byste, měli by tedy být eh, zajištěny veřejné služby bez zbytečných interferencí soukromého sektoru. Doufáme, že bude tady zajištěna autonomie přístavů, zvýšena konkurenceschopnost, zajištěny inovace a toto všechno přispěje k lepším službám. Nicméně je tady otázka poplatku, což bude znamenat, že sice přístavy budou veřejné, ale zároveň budou moci konat autonomním způsobem. Profesní organizace se domnívají, že toto by mohlo být škodlivé pro konkurenceschopnost a že to nepomůže situaci přístavů. To bylo v... příliš rychle, říká paní předsedkyně. Pani González Peněz na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla jenom eh, vám vás tady upozornit na jednu věc, která je naprosto zásadní pro naši skupinu. A to je, že se posunulo ten hlavní, eh, zamě, za, hlavní ohnisko této zprávy jste na tím, že vlastně teďko, teď ta liberalizace za každou cenu je něčím, co je proti sociálnímu modelu, protože musíme mít eh, dobré pracovní podmínky a služby, aby z toho plynul nějaký prospěch. Musíme bojovat proti sociálnímu eh, dumpingu, ale ne jenom větším sociálním dumpingem v rámci Evropy. A to se zdá, že je ten model, což každopádně není řešení. Proto to, co potřebujeme a čeho musíme dosáhnout, je otevřenější a transparentnější přístavy, které jsou udržitelnější, aniž bychom tím poškodili pracovní podmínky. Děkuji, pan Koch. Paní eh, předsedající, paní komisařko, eh, vážení kolegové, eh, snahy liberalizovat přístavní služby, na to si pamatuju dobře. V roce 2001 a 2004 Eh, jsme tady měli dva balíčky a, a teď už od roku 2013 tady máme třetí balíček. Eh, I když se eh, sdělení, složení parlamentu od té doby hodně změnilo, parlament neustále dbá svých povinností. I dnes jsme nepodlehli bezpodmínečnému tlaku na liberalizaci poskytování služeb. A proto děkuji panu zpravodaji, že nestratil naše cíle z zřetele a zasadil se o liberalizaci úpravy eh, nebo vnitřní organizace eh, přístavu. Bylo těžké eh, z toho udělat nějaký koherentní text, ale já si myslím, že panu zpravodaji se podařilo nalézt vhodnou střední cestu. Zejména vítám ten požadavek transparentnosti, nediskriminace poskytovatelů a také transparentnosti, pokud jde o Eh, pomoc a o eh, poplatky za používání přístavní infrastruktury. Myslím si, že to pomůže konkurenceschopnosti eh, našich případů a pomůže jim také to, že zaměstnanci našich přístavů budou dále vzděláváni. Jsem proto, abyste hlasovali pro. Děkuji, paní López Bermecho. Děkuji vám. Komise musí naslouchat silnému postoji této eh, sněmovny těm, kteří jsou proti liberalizaci toho, tohoto sektoru a měla by dokonce jednat proti těm státům, které ignorují eh, eh, evropské právo. My si, my si myslíme ale, že tento návrh zlepšuje pracovní podmínky v přístavech a um, pracovníci jsou, mají být školeni v bezpečných, zdravých eh, podmínkách. Je, je tu také kolektivní vyjednávání, které respektuje minimální sociální standardy. Ale musíme být obezřetní, musí to eh, platit na veřejné i, sou, i soukromé pracovníky. Jsme proti jakýmkoliv výjimkám, které do toho chce vnést eh, pravice. Pořád je tu ještě nedostatek eh, ochrany eh, v případě eh, pracovních převodů a myslíme si, že je velice vážné, vážná taky ta záležitost, že, že se musí zajistit veřejný dohled nad klíčovými službami. Děkuji pane komisaři a paní komisařko a děkuji za práci odvedenou panem zpravodajem a také stínovým zpravodaj zejména paní kolegyně z naší skupiny. Eh, bylo tady vyvinuto úsilí na to, aby byly sladěny požadavky a rozdíly tolika evropských přístavů. A to je potřeba ocenit. Je to potřeba ocenit třeba, že ta reakce není úplně uspokojující. Během toho vyjednávání, během toho Eh, trialogu. My budeme určitě tomu věnovat velikou pozornost a budeme se snažit o to, aby byly eh, zachovány ty klíčové body, které umožní další rozvoj evropských přístavů. Za prvé, je zřejmé, že ne všechny přístavy jsou stejné, to už tady zaznělo několikrát a je potřeba samozřejmě chápat rozdíly, eh, jak to vypadá na severu Evropy, jak to vypadá v přístavech na jihu Evropy. V mojí zemi, v Itálii, my máme veliké množství cestujících také třeba v oblasti Eh, cestovního ruchu. Máme nějakých 7-8 milionů lidí ročně, to je 23% v rámci celé Evropy. Jsme si vědomi těch obrovských čísel, které se pohybují v evropských přístavech, pokud jde o zboží. To je nějakých 75% veškerého zboží, 37% jednotného vnitřního trhu. Čili chápeme, jak je velmi složité sladit všechny ty požadavky. Čili s ohledem na tuto skutečnost i v rámci té sociální, v rámci toho sociálního rozměru musíme dbát na to, aby přístavy zůstaly tím místem, které zajistí veliké investice pro budoucnost Evropy. Čili pokud je o vyjednávání, pokud je o tady tuto zprávu, tak z naší strany my tomu budeme věnovat velkou pozornost, aby všechny a minute, monsieur Ferreira. Na minutu Pan Ferreira. E Děkuji, eh, paní předsedkyně. Velkou dobu přístavy a práce v přístavech jsou, musí čelit různým útokům ze strany různých politických zástupců. Eh, jsou tady tlaky na to, aby mm, ne, se omezily jejich zisky a také se tento sektor velice privatizuje. Ta situace je skutečně typická. Díky trojce a jejich loutkové vládě, které se snaží eh, vrátit čas zpátky a začít znovu více využívat, zneužívat pracovníky. Oni chtějí jít prostě ještě dál a oni chtějí vždycky jít dál, pokud jde o, využi- o zneužívání využívají našich lidí. Ehm, snaží se prostě vybudovat jenom nějaké mm, odborové svazy jenom na oko, ale naši pracující se s tím nespokojí. My musíme eh, zajistit, že komise eh, bude vystavená tomu, v čem selhala. Děkuji. Paní Lukaševská, jedna minuta. Děkuji. Pan zpravodaj říkal, že eh, dnešní návrh je lepší než ty dva předešlé. Myslím, že po 15 letech si Evropa eh, zaslouží velmi dobré eh, předpisy, které eh, neponechávají v výkladové nejistotu a Polsko nemá problém s transparentností, pane zpravodaji. Polsko má obavy s částí nařízení, které nezohledňují specifika přístavů a máme eh, zásadu, že jednotný evropský přístup je eh, lepší než eh, parciální přístup členských států. Eh, tedy pardon, s tímto nesouhlasíme. Nemůžeme souhlasit s zvětšením byrokracie, eh, k, eh, které vedou k tomu, že bude třeba změnit kompetence polských institucí. Máme u nás velmi dobré předpisy, které zajišťují finanční transparentnost. Polské přístavy se rozvíjejí velmi dobře. Máme obavu, že tyto předpisy k tento rozvoj omezí. A proto Polsko bude také proti tomuto řešení. Řečnice je přerušena. Děkuji vám. A přecházíme ke Catch A Je tu mnoho žádostí, eh, slovo z nichž můžeme připustit. 10 a začíná pan Polčák předsedkyně za slova. já bych rovněž vyjádřil naději že tento třetí pokus pro schválení eh, této zprávy bude úspěšný respektive této legislativy. vítám a oceňuji na eh, tomto eh, návrhu že do jisté míry ustupuje od některých ustanovení v rámci sociální části to bezesporu lze ocenit. nicméně Eh, považuji za důležité aby komise nadále prosazovala tak jak plyne z toho návrhu jednotná pravidla pro fungování přístavů eh, aby tato pravidla vytvářela dostatečnou konkurenceschopnost a konkurenční napětí protože dnes jsme rovněž svědky situace kdy se zneužívá trhu kdy se zneužívá situace právě eh, v přepravních a zbožových výkonech v rámci tranzitu. takže pro nás je podstatné byť jsme vnitrozemský stát česká republika aby tato pravidla byla skutečně konkurenceschopná i do budoucna aby nastonovala transparentní eh, jednoduchou síť pro přepravu zboží. děkuji. děkuji vám, Howitt. Samozřejmě, že přístavy jsou velkou hybnou silou růstu, milion metrů čtverečních eh, našem přístavu důležitý, eh, důležitá eh, také brána v Londýnu, eh, v Londýně a další zařízení v Ipswichi, který hraje velký, velkou významnou roli v Norfolku, takže právě proto, jako když kolega Fleckenstein říká, že by se měla podpořit konkurence mezi, mezi evropskými Eh, přístavy, tak jsem znepokojen těmi potenciálními eh, výjimkami. Eh, jsou tady různé alarmující předpoklady o environmentálních škodách. Velká Británie je proti některým sociálním aspektům. Já myslím, že by měli, měli podpořit ty pozměňovací návrhy 146 a 147, které posilují práva kolektivního vyjednávání protože je jasné, že pokud nezaručíme sociální podmínky, tak bychom to měli znovu odmítnout. Je čas končit, pane Hovit. Paní Tomašič. U jsou představeny kvalitetné Děkuji. Tato zpráva přináší určité velmi dobré změny návrhu komise. Já zejména vítám odmítnutí systému jednotného řízení. Domnívám se, že musíme respektovat rozmanitost našich přístavů a že musíme posílit organizační modely, které jsou nyní používány na našem kontinentu. Eh, jsem ráda, že odpovědný výbor si uvědomil potenciál, který představuje tady tato diverzita a také, že se rozhodl zaměřit na minimální standardy a na efektivní uplatňování. Bohužel v tomto parlamentu příliš často trváme na nějakých nedostatečných univerzálních řešeních. A tady tato zpráva je velmi dobrým příkladem a měli bychom ji podpořit. Já myslím, že zpráva klade dostatečný důraz na finanční transparentnost, také zdůrazňuje princip proporcionality, pokud jde o přístavní poplatky. Poplatky už nesmí být nepřiměřené hodnotě poskytovaných služeb. To je jistě krok správným směrem. Děkuji paní Tremoza. Pan, pan Tremoza. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážená paní komisařko, vážení kolegové, Tady tato zpráva je určitě dobrým pokusem, jak stanovit rovné podmínky pro všechny evropské přístavy a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Stávající stav, který platí v mnoha členských státech, chrání zájmy centralizované přístavní byrokracie v mnoha zemích eh, ke škodě zájmů eh, našich spotřebitelů a ekonomiky. Evropa se musí, musí snažit o sdílení dobré frak, praxe eh, a také podporovat fiskální autonomii. Já vítám tady tuto zprávu a doufám, že tato legislativa v prostřednictvím vyjednávání rady bude prosazena s minimálními změnami. Děkuji mnohokrát. Děkuji, slovo má pan Šoltes. Chvále za besedo, spoštovaná komisárka, spoštovaná predsedujoča. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Tato zpráva eh, podle navrhovatelů by měla snížit byrokracii, zvýšit konkurenceschopnost, podle paní komisařky nabízí pohled do budoucna a měla by zajistit modernizaci přístavu. Jistě, přístavy jsou branou do světa. Několikrát jsme zde dnes slyšeli, že eh, to jsou, že jsou, je s tím spojena také otázka zaměstnanosti. Pochopitelně všichni chceme slušnou zaměstnanost a slušné mzdy. A také chceme, aby náležitým způsobem bylo vedeno kolektivní vyjednávání. Chceme zajistit mm, sociální jistoty, sociální práva. Chceme rovné podmínky pro všechny i s ohledem na evropský rozpočet. Doufám, že o toto se komise postará, že komise toto zajistí. Doufám, že komise prosadí vyvážený další rozvoj našich přístavů. Pan Ake. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Eh, v naší oblasti eh, každé desáté pracovní místo závisí na úspěšnosti přístavů. Obchod u nás narůstá a naše přístavy najednou mají být vystaveny stávají stále větší regulaci a přitom přístavy jsou velmi důležité a je to důležité ještě více, že nás čeká nadcházející referendum. My eh, sice eh, chápeme význam evropského obchodu, ale nevíme, proč by měly být naše přístavy regulovány. Myslíme si, že ti, kdo by měli spravovat naše přístavy, jsou ti, kdo by měli spravovat náš stát a to jsou britští lidé. Děkuji. Já chci hovořit za Severní Irsko a za uh, přístavy v Severním Irsku, které by byly zcela uh, zasaženy negativně těm, těm, tímto nařízením. Je to opět snaha šít všem stejnou uh, měrou a vnucovat jednotné řešení. Například Belfast uh, spravuje ročně zboží až 300, v hodnotě 300 miliard liber. Uh, 22 ehm, tisíc lidé jsou, lidí je tam zaměstnáno, za, dále další přístav má asi tisíc zaměstnanců a do místní ekonomiky každoročně ehm, vnáší asi 26 milionů. Ale v tomto eh, návrhu jsou byrokratické překážky, nadměrná regulace, nadměrný dohled, který penalizuje pos, poskytovatele. Jistě, že víme, že pokud to eh, projde, tak to je teprve začátek. Já budu eh, hlasovat za odmítnutí a za ochranu ekonomiky Severního Irska. Pan Fleckenstein má na vás modrou kartu. Akceptujete? Akceptujete modrou kartu pana Fleckensteina? Euh, Jen velice stručně, paní kolegyně, mohli byste mi dát dva, tři příklady toho, co myslíte, když říkáte, eh, že třeba chránit severoiského hospodářství. Co to hospodářství ohrožuje? Já si myslím, že severoirské přístavy by mohly mít eh, z tohoto velmi dobrý prospěch, protože eh, vůbec nejste ničení, nuceni k tomu, abyste něco moc měnili. Děkuji eh, panu zpravodaji eh, za tuto otázku. Eh, zcela souhlasím, nebo chci, chci potvrdit, že jsem hodně konzultoval toto s severoirskými přístavy a ty jsou zcela proti dnešním změnám vnímají je jako změny proti hospodářské e, soutěži, proti růstu e, a proti tvorbě pracovních míst. relativně malý přístav e, v Belfastu zaměstnává 22 tisíc lidí a je třeba je podporovat. Děkuji. Pan Kelly. Já jsem eh, z Irska a pro nás jsou samozřejmě jako pro ostrov eh, přístavy velmi důležité, eh, jak v Irské republice, tak v Severním Irsku. A zejména když se podíváme na situaci po COP21, tak námořní sektor bude stále důležitější při naplňování našich emisních cílů a já si myslím, že z tohoto důvodu je eh, důležité, aby eh, přístavy fungovaly dobře, aby byla transparentnost, aby si navzájem konkurovaly, aby byla chráněna práva pracujících, ale také musíme chránit eh, základní koridory mezi Eh, eh, přístavy, například eh, pro přístav Shannon Fine v mém volebním obvodu, který je velice důležitý. Podívejte se na panamský kanál. Ten také zdvojnásobí svoji kapacitu, tak takovýhle přístav bude velice důležitý. Opravdu bude přístup pro Shannon Fine i pro celou Evropu. Přínos, pardon. Takže si to musíme uvědomit. Děkuji, paní Ayala Sender. Gracias, presidenta jenom velice stručně. Tato původní text byl pana Kalase a on si představoval, že tím stanoví pravidla konkurence mezi přístavy, že tím pádem bude existovat eh, konkurence eh, ve službách, že bude, které budou muset respektovat i environmentální a jiné eh, požadavky. Já souhlasím se zpravodajem a parlamentem, je dobré, že jsme tohle eh, vyňali z eh, nařízení, protože to by celou věc ohrožovalo. Potřebujeme transparentnost, abychom zabránili neférové konkurenci mezi bohatými severními přístavy a těmi chudšími jižními, které se nikdy netěšily státní pomoci. A když e, se začalo mluvit, když komisař Vestager začal hovořit o e, vyloučení, vylučování, tak to by celou tuto věc e, rozředilo. A mm, na závěr paní Ronen Lene. Kiitos, arvoisa puhemies. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh, který zde máme, je dobrý, ano, byl rozmělněn, přichází o něco později, není dokonalý, ale eh, ve finále má více kladů než záporů. Evropské přístavy potřebují jasná eh, evropská pravidla a transparentnost jistě bude v zájmu všech. Já se domnívám, že se jedná o text, který představuje jednoznačné vylepšení a já budu hlasovat pro. Děkuji a slovo má paní komisařka. Prezident Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, chtěla bych vám poděkovat za tuto velice zajímavou rozpravu. Já jsem velice pozorně naslouchala všem vašim příspěvkům. Ale některé informace v rámci té rozpravy, eh, které tady zazněly, jsou už trošku zastaralé. Výjimky ze státní podpory byly dnes zveřejněny. Důraz je kladen na modernizaci přístavu, na to, aby byly více ekologické, měly větší sociální odpovědnost a byly více inovativní. Výhody by měly být pro všechny přístavy, nejenom pro několik vyvolených na severu. Tento text je eh, založen na komplementaritě mezi úrovní EU a úrovní národní, přičemž je zde dostatečný prostor pro to, aby pravidla byla přizpůsobena národní úrovni. Jak jsem již řekla, vaše hlasování je naprosto zásadní pro to, aby bylo vytvořeno stabilní legislativní prostředí pro přístavy. Máme tady tuto situaci, která by nám mohla umožnit vytvořit situaci, která podpoří eh, dopravní struktury a která také vytvoří nová pracovní místa, nové příležitosti. Pokud na některé ty výstupy, co tady zazněly, paní poslankyně Ayala Sander, Anderson, Granders, pokud jde o autonomii přístavů při eh, stanování poplatku za infrastrukturu, ráda eh, se s vámi pokusím v rámci trialogu hledat nějaké konstruktivní řešení. Eh, vy si myslíte, že nařízení by nemělo bránit členským státům, aby se vyjadřovali k řízení mm, přístavu? Já vám pozorně naslouchám a chci vám říci, že komise se je připravena se této otázce v rámci trialogu věnovat. Poslanci paní Foster, paní Seymour, pokud jde o soukromé přístavy, tak jsme vstřícní hledání řešení ale není možné, aby soukromé subjekty zneužívaly svoji dominantní pozici či narušovaly hospodářskou soutěž. Pokud je na to, co tady řekli poslanci Taylor, Daly a Scholtes, ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že toto nařízení bude mít přínosy pro životní prostředí internalizace externích nákladů. Eh, zde nařízení vytvoří takovou metodu, která umožní poplatky, které budou odrážet environmentální dopady. Také by měly zajištěny eh, transparentnější pravidla pro přístup na trh a tím budou umožněny investice, které zajiští větší ekologickou, ekologickou evropský charakter našich přístavů. Pokud je o článek 10, přenositelnost práv, tak tady chci jasně říci, mm, toto je něco, co se nebude regulovat na evropské úrovni, ale bude se to regulovat na úrovni národní. My určitě chceme respektovat pra, eh, pracovní právo na národní úrovni a bude to na příslušných sociálních partnerech. Já věřím, že toto všechno se nám podaří dále vyjasnit v rámci trialogu. Tím eh, jsem snad zareagovala na to, co tady zaznělo eh, ze strany paní poslankyně Anderson. Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za jejich usilovnou práci. Zapojení všech příslušných subjektů ukazuje, že tato zpráva je náležitě vyrovnaná, snaží se o náležitou rovnováhu a máme tady velkou příležitost abychom dosáhli tohoto důležitého výsledku zítra za vaší podpory. Je zde tedy šance, že dosáhneme vyvážené dohody, která dále podpoří jednotnou dopravní infrastrukturu a jednotný vnitřní trh, který představuje veliký úspěch EU. Já tedy na vás apeluji, abyste to podpořili a věřím, že jsme připraveni pro trialog a pro finální řešení. Děkuji mnohokrát. Děkuji a slovo má pan Knut Fleckenstein, pan zpravodaj. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Především jde o e, to, jak jsem vyjednával s provozovateli, e, s odboráři a s dalšími poskytovateli služeb v Pireu, v Lisabonu a tak dále. Eh, my víme, že slušný kompromis je dosažitelný pouze tehdy, eh, když eh, mu předchází kvalitní diskuse. Možná si někteří vzpomenete, že kvůli těmto službám také se musela opravovat fasáda tohoto parlamentu. No a mm, od té doby odplnulo mnoho let. A konečně se blížíme ke kompromisu. Přečtu vám e-mail, který jsem dostal. 8. března bude Evropský parlament eh, hlasovat o Fleckensteinově zprávě o přístavních službách. Oceňujeme úsilí zpravodaje a stínových zpravodajů o dosažení kompromisního textu díky inkluzivního dialogu, včetně nejrůznějších stakeholderů. Věříme, že toto úsilí, tato zpráva by měla být eh, podpořena na plénu. Tento e-mail jsme dostali od generální sekretář, eh, sekretáře ESPO, eh, politické sekretářky Douglas and Fisheries EFT, generálního tajemníka Boatsman Association a kapitána Dirka. Možná by se zeptal kritiku. Je možné, že všichni ti, kteří do budoucna s tímto budou pracovat, e, že by opravdu se tak mýlili? Rozprava je uzavřena, hlasovat se bude zítra. Takže počkáme, až si komisařka Georgieva usadí. Takže teď máme před sebou výroční zprávu za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie a boje proti